co se týče těchto dvou eh, legislativních záměrů, ukazuje Evropská unie, že chce jednat rozhodně a chce čelit výzvám, eh, které se týkají ekologie a také námořní oblasti. Tato eh, podpis veřejný přispěje k tomu, aby se ukázal význam evropských právních předpisů pro evropské občany. Klimatickým a energetickým balíčkem parlament a rád vytvořili základ pro to, aby Evropská unie do roku 2020 mohla dosáhnout svých klimatických cílů a i nadále vedla vedoucí pozici v boji proti klimatickým změnám. Klimatický palíček je důležitý legislativní rámec, pro zlepšení systému obchodování s emisními povolenkami či pro redukci emisí skleníkových plynů. Zpravodajská Evrip Doyle a další zpravodaj jsou zde s námi, alespoň tak předpokládám. Vidím zde paní kolegyně Hasy. Důležitý je příspěvek k podpoře obnovitelných energií a také k technice CCS, uchovávání CO2. Evropský parlament má předvečer Evropské kodaňské konference a také v rámci svých jednáních o dosažení dobré dohody. Tímto tedy Evropská unie dosáhla potřebných zlepšení. A máme zde osm různých složek a Evropský parlament se dosáhl schody k těmto složkám. Byla to incentivní práce, která trvala déle než tři roky. Toto, jak to dopadlo, také ukazuje, že Evropský parlament chce více tlačit na členské státy, aby mohly v budoucnosti lépe bránit katastrofám na moři, jako byla Erika 2 nebo Prestiž v roce 2002. Chceme zlepšit bezpečnost na moři. Dnes vidím, že mnohé z návrhů Evropského parlamentu, zejména nestálého výboru pro zlepšení bezpečnosti na mořích, se staly zákonem. Díky těchto návrhů byla kontrola lodí a také monitorování námořní dopravy a také pojištění majitelů lodí bylo zlepšeno. Máme zde povinnost pojišťovat a máme zde také posílení předpisů, které se týkají vyšetřování námořních nehod. Jsem rád, že právě přichází paní zpravodajská Evelyn Dol. Na návěd chci českému předsednictví komisi a výboru ENVY, výboru ITRE a také výboru pro dopravu a turismus a zejména jejich předsedům a zpravodajům, kteří tak dobře pracovali na všech zákonných předpisech. Všem těmto chci vyslovit svůj vřelý dík a zejména děkuji vám, milí kolegové a kolegyně, kteří jste dne byli a jste při podpisu tohoto velice důležitého legislativního záměru a jsem rád, že zde máme i dvě předsedy frakcí. Ještě jednou vřelý dík a poprosil bych předsedu rady, aby k nám nyní pohovořil. Děkuji. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, komisaři, eh, vážené dámy, vážení pánové, ctihodní členové evropského parlamentu. Eh, děkuji vám za pozvání na toto setkání na půdě evropského parlamentu při příležitosti slavnostního podpisu eh, klimaticko energetické dohody.